podle článku 216 odstavce 4 vás je informovat o tom, že nebyla přeložena žádná žádost, žádost která by se vyjadřovala k, eh, ke korigendu, které bylo oznámeno včera při hlasování a teď se dostáváme k samotnému hlasování. Nejprve to byl zjednodušený postup.